mezi námi o e, návrhu nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic. Předám slovo panu Lamasurovi na čtyři minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vytváření dlouhodobých investičních fondů v Evropě v první konkrétní etapě změny orientace finančních prostředků směrem k reálné ekonomice, zejména směrem k dlouhodobým investicím už několik týdnů konstatujeme, že eh, eh, začíná znova hospodářský růst v Evropě a eh, máme vlastně tu výhodu poklesu cen ropy, mm, Máme tady také mm, dobrá opatření Evropské centrální banky a zahájení Junckerova plánu. Musíme konzolidovat tyto zásadní prvky růstu tím, že završíme eh, také další opatření tím, že budeme brát v potaz i globální situaci pro zvýšení stabilizace finančních trhů, jak prostřednictvím bankovní unie, tak překonáváním a eh, potíží a podporou investic s našimi partnery. Je to veliká výzva Evropské bankovní unie a eh, kapitálových trhů. Eh, fond eh, LTIF tady představuje velice očekávaný fond, ale Evropská komise tady řekla něco neklidného a sice, že ve světě je spousta finančních prostředků, ale existuje to příliš malá kontrola dlouhodobých investic, které by se orientovaly pro financování v Evropě. Máme tady určitou brzdu stále ještě a rozpočtová reforma musí pomoci překonat tyto překážky. Zatím tady máme konzervativní pro mm, eh, opatření pro investice a banky jsou oslabeny a velice často závisí na pomoci státu. Ostatně pojišťovací společnosti, které by si přáli investovat eh, v dlouhodobém ohledu, ne, mm, nemají dostatek zdrojů, aby autonomním způsobem mobilizovali dostatečné množství prostředků a zatím tady neexistuje žádné evropské ustanovení, eh, které by usnadnilo tento typ akcí. Je tedy důležité, abychom odpovídali potřebám trhu a vytvořili nový nástroj dlouhodobých investic prostřednictvím aktiv, abychom tady podpořili dlouhodobé kapitálové trhy. Takovým způsobem, aby eh, Evropský fond pro rizika kapitálová a také sociální fond, který jsme vytvořili před určitou dobou, tady hra, eh, byly určitou souhrou s novými opatřeními. Eh, co se týká investic, současné době umožní investicům, aby, investorům, aby měli přístup ke svým investicím eh, v kterýkoliv okamžik, ale chybí tady ty dlouhodobé investici. Mm, a eh, chceme umožnit, aby minimálně 60 eh, aktiv bylo možno investovat prostřednictvím správců na základě velice přísných předpisů, Eh, do příslušných eh, oblastí. Tady je třeba abychom si uvědomili, že investoři při dlouhodobých investicích nebudou mít kdykoliv přístup eh, ke svým investicím pouze za zcela určitých podmínek a výjimek. Jedná se také o specifická opatření, zejména profesionální investoři i e, lokální úroveň musí mít možnost podporovat takovéto e, dlouhodobé investice. Paní komisařko, my už my tady doporučujeme proto zavedení těchto opatření, aby bylo možno uskutečňovat Junckerův plán pro podporu hospodářského růstu a zvýšení konkurenceschopnosti v Evropě. Děkuji vám. O domna komisar Vestager. Děkuji vám. Paní komisařka Vestager má slovo. Da. Dámy a pánové, komise vítá konstruktivní přístup k tomuto důležitému tématu. Všichni um, jsou, všechny přesvědčili slova pana Lamasur, zpravodaje, která chci přivítat ale také mm, paní Tenpulo za minulého mandátu. Mm, jsme především vděční z ochotu parlamentu ke kompromisům v otázkách, jako jsou evropské investiční kvóty, aby mm, evropské investiční fondy byly atraktivní pro manažery i investory. Evropské dlouhodobé investiční fondy budou investovat do celé řady e, aktiv, infrastruktury, reálná aktiva, dlouhodobé projekty, nekotované společnosti, kotované malé střední společnosti kapitalizované mm, no, půl milionu euro a duševního vlastnictví. Je to eh, unikátní příležitost pro manažery eh, mm, a fondů dát, eh, získat přístup k širší škále aktiv, které budou k dispozici v regulovaném právním rámci. Je to klíčová výpříspěvek našemu Eh, příspěvku k mm, tržní unii. Eh, je, tato nařízení je konkrétním vyjádřením naší práce v oblasti kapitálových trhů. V tuto chvíli privátní investoři, kteří mají zájem investovat dlouhodobě, čelí eh, fragmentovaným národním trhům, které jim mm, stěžují investovat do jednoho členského státu nebo přes hranice. Toto samozřejmě omezí, eh, omezuje eh, dostupnost investic, mm, růst a pracovní místa. Tyto dlouhodobé fondy mají eh, tento problém vyřešit, vytvořit, mají vytvořit jednotná pravidla, které umožní různým typům investorům investovat do malých podniků, dlouhodobých projektů a firm. Je to eh, první krok směrem ke skutečnému kapitálu vytváří eh, spolehlivý rámec pro investory, kteří chtějí dlouhodobě investovat kapitál. Vy víte pravděpodobně lépe než já, že mm, přesně to si přejeme. Jak řekl pan Lames, Lamasur, eh, euro klesá, eh, ceny energií závisí na mm, růstu a podobně, ale současně potřebujeme investice jeden eh, až jeden 1500 miliard až 2000 miliard budou potřeba na eh, investice do klíčových projektů. Eh, tyto fondy budou hrát důležitou roli v oblastech, kde je potřeba dlouhodobý kapitál. Naše odhodlání podporovat dlouhodobé financování těchto fondů. Banky nadále hrají důležitou roli při financování dlouhodobých projektů. A proto tyto fondy, dlouhodobé fondy, jsou doplňující k těmto aktivitám. Parlament a rada vždy souhlasili, že malé podniky jsou klíčové pro evropskou ekonomiku a pro to je důležité začlenování těchto aktiv. Já chci vzdát hold um, daleko zrakosti parlamentu uh, začlenění těchto fondů. Výzkum a vývoj sehrávají klíčovou roli a jsou potřeba na financování fyzické infrastruktury například, zajištění všech typů investic, um, drobných investorů, velkých institucí, pojišťoven, penzijních fondů, kteří měli mít přístup k dlouhodobým fondům, vždy byl klíčovým prvkem návrhům komise. Vaše podpora retailového přístupu vždy byla zásadně důležitá a odrazila se v konečném výsledku. Také jsem ráda, že jste ochotni přejmout mm, další záruky jako umožnění investorům s méně než půl milionem euro, eh, aby nemohli do těchto fondů investovat více než 10 svých úspor. Děkuji vám za spolupráci a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Děkuji. A e, nyní e, dám slovo e, dalším kolegům, ale ještě předtím bych chtěl eh, je vyzvat, aby dodržovali stanovený čas. Chtěl bych vám připomenout, že eh, v půl dvanácté máme na programu hlasování a ta, také budeme přijímat eh, jordánského krále. Nyní dávám slovo paní Danotě Hybner. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, veřejné i soukromé investice jsou na ústupu už mnoho let a proto je zapotřebí obnovit růst. Právě proto v našem parlamentu se snažíme podkročit s Junckerovým plánem a přeměnit tuto myšlenku v realitu. Právě proto eh, Alan a další kolegové chtějí co nejrychleji vytvořit dlouhodobé investiční fondy. K tomu je zapotřebí, aby se rozvinula unie kapitálových trhů trhu, eh, tak aby finanční trhy a služby mohly prostřednictvím dlouhodobých investic produkovat růst. Abychom ale eh, dosáhli růstu, je zapotřebí mít také správný právní rámoc, rámec. Roky jsme budovali finanční stabilitu a nyní eh, musíme zajistit, aby za této finanční stability byl možný růst. Je ale poněkud nereál, nereálná představa, že soukromí investoři začnou investovat přes noc. Je potřeba vytvořit investiční klima, tož, což což znamená odstranit eh, eh, regulaci, která tvoří překážku, eh, jako, je, jako například jako jsou nedostatky kapitálových trhů, solvenci 2 a tak dále. To je potřeba co nejrychleji eliminovat dlouhodobé finance, dlouhodobé investice si budou žádat koordinovaný přístup jak regulačních orgánů, tak dodávky, tak uživatelů všech zainteresovaných stran. Děkuji vám. Děkuji. Pan Kofod na dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jakožto stínový zpravodaj za SD eh, jsem měl za hlavní cíl vytvořit takový typ fondu, eh, který by byl ku prospěchu reálné ekonomice. A já myslím, že to se nám podařilo. Eh, dlouhá ekonomická krize a velká, invest, velká absence investic ukazují, že je zapotřebí investovat, abychom dosáhli růstu a zlepšení ekonomiky. Pan Juncker předložil investiční plán a evropské fondy dlouhodobých investic jsou součástí tohoto velice potřebného plánu, který má znovu nasměrovat Evropu správným směrem. E, tyto fondy mohou fungovat jako investiční nástroj, který přispěje k financování reálné ekonomiky v Evropské unii. Eh, bude například užitečný pro eh, pojišťovny a penzijní fondy, které budou tímto způsobem moci usnadnit eh, mechanizmy dlouhodobých investic. LTIF jim tuto možnost poskytne. Cílem je, aby LTIF přispíval k financování inteligentního a udržitelného a inkluzivního růstu v Evropě. To je zásadní, protože potřebujeme Evropu nejen ekonomicky stabilní, ale Doufám, že eh, LTIF eh, budou mnozí využívat k tomu, aby usnadnili své investice. Ze všeho nejvíce ale doufám, že LTIF bude využíván pro zelené a udržitelné investice, které nepřispějí pouze k růstu, ale které budou mít taky pozitivní eh, dopad sociální, ekologický a ekonomický pro celou Evropu. Eh, potřebujeme, aby eh, Evropa měla vůdčí pozici v investicích do zelené a udržitelné ekonomiky a proto chceme zajistit pokrok tímto směrem. Potřebujeme zelený růst, Eh, tak, abychom účet za škody na životních prostředích nepředali příštím generacím. Eh, potřebujeme investice, ze kterých budou těžit Evropané i v nadcházejících letech. Eh, povzbuzujeme tedy profesionální i retailové investory, aby využívali tento nový nástroj. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Pan Stanislav Ožuk na jednu minutu. Pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že Evropská komise oprávněně chce vytvořit odpovídající podmínky pro dlouhodobé investice což mě těší nezávisle na tom, kde má investor sídlo. To vše má přispět k podpoře hospodářského růstu vznikání potřebných infrastruktur a zároveň také podpořit výzkum a vývoj. Dlouhodobé investiční fondy, to se týká i penzijních důchodových fondů, ale i dalších. Máme i malé investory, kteří budou mít možnost investovat nejenom ve vnitrostátním, ale i mezinárodním měřítku. Je třeba, abychom dali investorům také potřebnou flexibilitu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 Eh, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Lamasurovi a také kolegům z Rady a komise za eh, zdárný výsledek. Myslím si, že jsme vypracovali kompromis, který je průchodný také na trhu. Unie kapitálových trhů, o které dnes hovoříme, o které budeme hovořit v nadcházejících týdnech, znamená vlastně vytvoření eh, rozmanitosti, pokud jde o způsoby financování. A dnes vytváříme další díl té skládačky pro investory a zejména institucionální investory. Vytváříme fond, který jim bude um- umožňovat investovat dlouhodobě. A to nejen do infrastrukturních projektů, ale také do nekotovaných společností a tak dále. A je velice důležité, abychom tímto způsobem poskytli investorům potřebnou rozmanitost. E, pro firmy to bude nový nástroj, e, jak získat peníze, e, tak, aby mohli usilovat o stabilní akcionářskou základnu, tak, aby to bylo přístupné i malým a středním společnostím. Eh, samozřejmě pojišťovny, eh, penzijní fondy a banky budou také muset přispět svým dílem, ten fond nebude stačit sám o sobě. Eh, musíme zreformovat naši ekonomiku tak, aby byla konkurentně schopnější, tak, aby vůbec byly k dispozici projekty, do kterých by se dalo investovat. A konečně je potřeba pokračovat stejným směrem tak, aby celá unie kapitálových trhů získala solidnější základ. To může fungovat pouze na dobře fungujícím kapitálovém trhu, kde jsou rovné podmínky, pokud jde o o daň, daně, e, insolvenci a tak dále. A e, paní komisařka na základě tohoto návrhu patrně e, dosáhne úspěchu v tomto ohledu. Já myslím, že ta značka, ta, ta značka LTIF přitáhne lidi a dá jim více možností financovat, investovat do ekonomiky, protože právě to potřebujeme. Více investic, více růstu a potažmo více pracovních míst a lepší životní podmínky v Evropě. Děkuji a nyní pan Urban Crespo má slovo na minutu a půl. Pane předsedo, vážení kolegové, eh, investiční plán, který předložila komise, znamená, že tady dojde k zázraku hospodářského růstu, ale přitom, když se podíváme na to, co se děje, jedná se o 350 milionů do soukromých investic. Ve hvězdných projektech se právě objevují tyto dlouhé dlouhodobé investiční plány, které znamenají komercializaci veřejných institucích. Když se podíváme na úpravu, která se nám navrhuje, neznamená vlastně příslušné záruky. Záruky které by eh, také umožnily zlepšení situace občanů, protože tady se otvírají dveře spíše soukromých investorů. Nemůžeme se vystavit tomu riziku, eh, že lidé přijdou o své úspory v rámci mm, eh, troskotající makroekonomické politiky v mé zemi malí Eh, investoři investovali do produktů, které byly proklamovány jako slibné, ale opak se stal pravdou a zrujnoval tisíce eh, občanů. Dámy a pánové, na jedné straně tato ambice na evropské úrovni, která se proklamuje jako Junckerův plán, znamená, Eh, vytvářet hospodářství, které je pouze favorizující pro Eh, hospod, pro liberální průmysl. My nemůžeme připustit, aby eh, kapitalismus tady získával svrchovanou ruku, protože se vystavujeme riziku, že tady vznikne další, eh, další bublina, která ohrozí soukromé malé investory. Děkuji a nyní má slovo pan Lamberts. Prosím. Pane předsedo, Paní komisařko, drazí kolegové, Evropa je bohatým kontinentem nejenom díky své historii a rozmanitosti, ale je také finančně bohatá. Ale přesto Evropa zatím nedokázala investovat sama do sebe a do, do své budoucnosti. Pakliže náš kontinent potřebuje investice, to znamená věnovat lidské, hmotné a finanční prostředky takovým způsobem, které by Evropu podpořil i v dlouhodobém ohledu. Když se podíváme na energetickou tranzici, hovořilo se hodně o Evropské energetické unii, to je zásadní pro přežití Evropské unie, třeba investovat do vzdělávání, inovace, výzkumu a zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie, investovat do efektivního využívání využívání zdrojů a také do sociální soudržnosti. Ale zatím k těmto investicím nedochází. Proč? Inu proto, že už 20 let tady panuje dogma diktatury maximalizace krátkodobého zisku. 20 let finanční deregulace mm, a Regulace všeho v pouhé logice maximalizace krátkodobého zisku pro investory. Když se podíváme na investory, investiční fondy, pojišťovací společnosti, banky i soukromé osoby, které v závorkách investují do společnosti na mikrovteřiny, Eh, jak můžeme hovořit o investorech, když i ti nejkonzervativnější pojišťovatele nechtějí investovat do projektu delších než pět let? A proto musíme reagovat na tuto situaci. Co je třeba udělat? Tento text pana Lamasora se ubírá správným směrem, není příliš skromný. Jedná se o pokus nalákat či přitáhnout investory k dlouhodobým investicím. Ale trochu mě překvapuje, že ku příkladu Rada odmítla a paní komisařka na to poukázala eh, příslušný Evropský eh, investiční fond. My souhlasíme s tím, že 60% investorů by mělo mít tu nálepku dlouhodobý, dlouhodobých investic, ale je třeba, aby těch 60% se investovalo v Evropě. Ale Rada rozhodla, že to není možné. Co chce rada? Rada chce upřednostňovat investi, investory a nebo investice v Evropě. Já se domnívám, že rada tady prokázala, na jaké straně, ukázala, na jaké straně nachází. A my ukazujeme v textu, chceme-li skutečně podnítit dlouhodobé investice v Evropě, je třeba realizovat opatření. Za prvé oddělit tady investiční banky a retailové banky, jakmile eh, k tomu dojde, že dojde k půjčování těchto peněz je třeba, aby integrita se, aby, pardon, integrita vznikla na základě orientování se na reálnou situaci. E, není možné jenom vymačkávat citro našich společností proto, abychom získali maximální krátkodobý zisk. A e, proto je třeba e, třeba nastartovat fond pro dlouhodobé investice. Řeknu vám tady dvě čísla. 13 miliard Evropského fondu, eh, pardon, Junckerova plánu se snaží investovat do konkrétních plánů. Chceme-li brát vážně taky boj proti daňovému zneužívání, je třeba, abychom investovali odpovídajícím způsobem i do veřejných prostředků. Děkuji, máte tady modrou kartu, pane Lamberci. Akceptujete ji? Uh, Děkuji. Vy to vždy akceptujete, to, za to vám děkuji. Váš projev byl o státech kapitálu veřejných investicích nesouhlas. Vím, že máte určitou kritiku soukromých eh, zisků a eh, snahu o nich, ale bez eh, privátních zisků a privátního bohatství ty fondy, které chcete, aby investovali, státu by neexistovaly. Nesouhlasíte tedy, že možná bychom měli podporovat i E, vytváření soukromého bohatství vedle tedy mm, vybírání vyšších daní stává se zvykem tady ve dialog. Ano, já souhlasím, já nevěřím s tím, že 100% ekonomiky by mělo e, být z veřejných investic. Ty jsou potřeba. To jsem ale říkal. První uh, bod se týkal rozdělení bank. Proč? Protože chceme soukromé úspory. Mluvíme o soukromých úsporách. My chceme, aby eh, šly do reálné ekonomiky. Ano, my podporujeme privátní investice, ale já jsem za 22 let kariéry v privátním sektoru zjistil, že časový horizont privátních investorů je stále kratší. To není ani čtvrtletí, to je měsíc, týden, mikrosekunda. To nejsou investice. Ano, já chci soukromé peníze, aby se investovaly. Privátní zisky jsou legitimní, pokud ovšem vyplývají z vytváření hodnot pro společnost. Děkuji, pan Steven Wolf. Děkuji, pane předsedo. Eh, existuje jeden anglický básník Joseph Addison, který řekl, že strach ze smrti je často smrtelný a vede lidi k tomu, aby používali metody k záchraně svého životu, které je nakonec zničí. Uh, zastaví strach v tom, se v tomto parlamentu, že Řecko e, zbortí euro, že neroste ekonomika a pochopí díky tomu lidé, že Evropská unie selhala a že to je špatná, že by to byl špatný nápad a zas, již e, zastarala, staralý. Možná mm, tyto dlouho, tato strategie dlouhodobých investičních fondů eh, nakonec zničí. E, jak se zdá, tento parlament věří, že centrální bankéři mohou řídit ekonomiku. A ECB proto umožňuje kvantitativní uvolňování, což nakonec bude znamenat, že zaplatíte víc v budoucnu za to, co platíte teď. Ehm, vlády, nikdo ne, neříkají, že vlády by měly na, ehm, vyrábět telefony nebo a podobně, ale zde v tomto parlamentu je víra, jak se zdá, že komisaři a poslanci mohou vytvářet penzijní fondy a být i investory eh, kap, soukromého kapitálu. A o to jde v tomto produktu. Eh, v investičním světě je mnoho talentovaných lidí, kteří um, selhali a vy selžete sami. Pan Bchoja na tři minuty. Drazí kolegové, Evropské fondy dlouhodobých investic znamenají a priori investice dobrým směrem, protože by měly podpořit také malé a středně velké podniky pro strukturální projekty v našich zemích. Co se týče evropské úrovně pro zahájení těchto fondů, se příliš neprokázala integrace Evropské bankovní unie a reglementační pravidla Eh, neslouží eh, této etapě, protože když tady cituji z návrhu eh, který vysvětluje dlouhodobé investice na evropské úrovni, Hmm, nesouhlasím s tím tak zcela. Pojďme se podívat na evropskou úroveň. Vždyť to znáte, reglementace finančních trhů a řízení daňové politiky se velice liší mezi jednotlivými členskými státy. A umístění těchto fondů pod kontrolu evropských finančních trhů, tak tady porušujete svrchovanost státu, eh, kteří chtějí sami řídit otázky těchto investičních fondů v jejich zemích. Domnul Niedermayer, pentru 2 Děkuji, pan Niedermayer, na dvě minuty, prosím. E, děkuji vám. Vážená paní komisařko, dámy a pánové, Nejprve bych chtěl říci, že si myslím, že jedním z našich úkolů je zlepšovat evropský finanční sektor tak, aby byl méně e, útržkovitý, méně roztříštěný. A to nejen proto, že věřím v Evropu, ale proto, že si myslím, že bychom měli zajistit, aby peníze doputovaly k, in, e, k investorům, e, do investic, které potřebujeme do budoucna. Proto si myslím, že LTIF je dobrá iniciativa a společně s dalšími projekty, jako je Junckerův plán, to postupně promění situaci a vylepší to náš dlouhodobý ekonomický růst. Chtěl bych ale říci, že finanční regulace není ani zdaleka jedinou překážkou pro dlouhodobé investice, které potřebujeme pro budoucnost. Dále je tu značná nejistota ohledně reform v některých státech. Reform, které e, jsou třeba, aby se země daly na cestu udržitelnosti. A vzhledem k tomu, že země ještě na cestě udržitelnosti nejsou, panují značné obavy z budoucnosti ekonomických akcí, což e, podkopává E, důvěru v investice. Za druhé, e, nestabilita regulace, nedostatečná stabilita právních systémů. To je další překážka, e, která bere lidem chuť investovat. A konečně nedokončený jednotný trh je důležitý aspekt, protože důležitý Eh, protože fungující jednotný trh je důležitý pro nadnárodní přístupy. Takže my jsme nyní obstáli v první zkoušce, eh, vylepšujeme eh, regulaci finančního systému, ale pokud neodstraníme další překážky, máme ještě před sebou dalekou cestu. Doufám, že s ostatními překážkami se vypořádáme stejně efektivně jako pan Lamasur tímto projektem. Děkuji vám. Děkuji a nyní dávám slovo paní Pervanš Beres na minutu 30 sekund. Děkuji vám. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. Pojednáváme tedy zprávu eh, která měla přijít daleko dříve, protože v roce 2007 propukla krize na evropské úrovni, tedy ve všech evropských státech, díky spekulacím a Eh, eh, odklonu orientování investic do dlouhodo, v dlouhodobém ohledu. Eh, byly sice stabilizovány banky, ale učinilo se příliš málo pro podněcování dlouhodobých investic, aby Evropská unie mohla čelit takovým výzvám, jako jsou demokratické změny a boj proti klimatu. Toto je dobrá zpráva. A možná, že Fond pro dlouhodobé investiční fondy eh, jsou takovou první vlaštovkou, aby se prokázalo, že Evropská unie zvládne ehm, ehm, fungování finančních trhů. Bylo by dobré, kdyby tyto fondy umožňovaly investice mimo jakékoliv spekulace a úniku peněz do daňových rájů, a um, zamezení krát, pro prodeju na krátko, tak aby vznikla tady šance pro vytváření hospodářského růstu, tady v Evropě, aby i soukromé osoby mohly přispívat do těchto fondů. A zároveň je třeba, uh, abychom tady podněcovali vzdělání a informace. Když se podíváme na trilogová jednání, byl tady vyslán signál eh, pro podporu dlouhodobých investicí a my jsme už hovořili s panem komisařem Hillem o tom, že by bylo možné vytvořit takové evropské kapitalové trhy, která by, které by byly více orientovány na reálnou ekonomiku. Un minut. Paní van Štork na minutu. Vážený pane předsedo, milí kolegové, Dlouhodobý kapitál v Evropě chybí, říká pan předseda Juncker, hovoří o investiční eh, mezeře, která by měla být eh, vyplněna eh, tímto Evropským fondem dlouhodobých investic ELTIF. Pohleďme zpátky, když se euro dařilo dobře, tak se taky investovalo. Dnes víme, že to byl pouze že to byla pouze sláma, která hořela. Když se podíváme na snahy o záchranu situace, vznikly tady politické nejistoty jistoty i pro investory eh, investoři byli vydáni politickým rozhodnutím a tudíž už nemají zájem o dlouhodobé investice za tohoto politického klimatu. LTIF neucpe tuto investiční mezeru, eh, protože euro nefunguje a pokusy ho zachránit zhoršují situaci. My nepotřebujeme žádné nové fondy, ale musíme vzít konečně reálnou situaci na vědomí. Euro dusí Evropu a až to konečně pochopíme, můžeme vytvářet budoucnost. Přemím. Doamna Norica pentru un minut și 30. Děkuji paní Norika Nikolaj minut na minutu a půl. Děkuji, pane mm, předsedo. Eh, pokud bychom měli tuto zprávu před deseti lety, tak jsme mohli hovořit o dlouhodobých investicích v sociální oblasti a jejich eh, životaschopnosti. Tato zpráva je vítána i dnes za jedné podmínky, totiž, že eh, bude co nejrychleji prosazena ze strany komise která ehm, na základě tohoto nařízení bude mít ehm, celou řadu práce. Strany ESMA to bude, tedy budou muset být velmi opatrní v tom, jak tento projekt bude realizován. Evropská investiční banka ehm, použije dostupné zdroje, potřebujeme jiné další zdroje. Hmm aby to bylo efektivní, životaschopné, především co se týče malých eh, obcí, komunit, kde je velký potenciál růstu a mm, pracovních míst. Eh, nařízení umožňuje, mm, aby investor dostal eh, mm, prostředky dříve, pokud zablokuje svůj kapitál. Mm, měli bychom však zajistit, aby se z toho nestalo něco jiného, aby se nevytvořil systém, kde investor si bude vybírat třešničky na dortu rychle, s, rychle, s rychlými poplatky, mm, to, že to by zablokovalo eh, efektivitu těchto fondů. Děkuji paní Matias, minuta 30. Mm, děkuji paní No, předsedo, nyní mluvíme o základním důležitém tématu dlouhodobé investice v Evropě. Je to důležité, ale nedostali jsme se k jádru věci, protože pokračujeme v dogmatickém modelu, který vedl k katastrofě. Tady jsou dvě, dva dogmata. První je, že Kapit Unie kapitálových trhů musí uh, sehrát významnou roli v směřování kapitálu do ekonomiky. Moje otázka je, musíme rozšiřovat to kasíno, které je zodpovědné za, ty, za to krizi a za ty programy úspor, který, mi to vedl. Chceme tento modul, anebo to chceme obrátit, změnit to úplně? Druhé dogma. Musíme vytvářet nové investiční prostředky. Pokud nebudeme mít uh, nové modely, tak není, nebude možné financovat střední podniky. Mm, mm, to není alternativa financování malých středních podniků. Co se týče tradičních vztahů mezi bankami a ekonomikou, co veřejné investice, proč vytváříme více prostředků, které generují další riziko pro ekonomiku? Eh, chcete eh, házet miliony euro do ekonomiky, ale problém neřešíte. Vůbec nic to neřeší. Poptávka, to je eh, problém. Musíme zvýšit celkovou poptávku, zastavit úsporné škrty. Děkuji, pan Marko Cany. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Měli bychom vyslat jasný signál ekonomice Dlouhodobé investiční fondy budou podporovat investice nadnárodních velkých eh, projektů. Zase malé střední podniky, eh, střadatelé budou zapomenuti. To jsou lidé, kteří nemají možnost investovat na kapitolových trzích. Malé střední podniky jsou identitou Evropy, identitou, která je opouštěna. Všechny tyto návrhy z posledních let ne umožňují, aby věrový systém hrál sociální roli, pouze podporují kapitálové investice, spekulace a e, riziko pro malé investory je vysoké. Evropa jde mm, jasným směrem, které rozhodují byrokrati v Bruselu. Směřujeme směrem ke globalizovanému americkému modelu, kde hrozí, reálná ekonomika a malé podniky zůstanou svému osudu. Děkuji. Nyní pan Georgios Kircos na dvě minuty. Please. Prosím. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία που συζητάμε... Děkuji vám, pane předsedo. Eh, ta iniciativa, o které hovoříme, eh, se mi zdá velice pozitivní, protože doplňuje celkový model eh, rozvoje, což je důležité pro Evropskou unii. Všem se povede lépe a určité problémy budou vyřešeny, jako například dlouhodobé financování a celkově se vlastně změní situace a zlepší se naše vyhlídky. Například stabilizace bankovního systému, sanace bank, snížení kapitálových nákladů a financovacích nákladů pro eh, podniky i pro eh, státní eh, podniky, které jsou v periferních zemích, ale jako je Irsko a Portugalsko, kde eh, byly finance na ústupu, eh, tak veřejný dluh tam bude překonán a peníze budou moci být využívány na jiné účely. Eh, je to samozřejmě euro, kurz eura upadl na realistické úrovni, ale máme nové investice v rámci Junckerova plánu a ta, Lamasur, ta Lamasurova iniciativa, jak bych ji nazval, mění situaci, mění celkový obraz a v podstatě tedy právě tak eh, eh, levice nyní nemá žádné trumfy v rukou a právě tak pravicoví skeptikové eh, mlčí, protože chápe, že v dlouhodobém horizontu se nám povede lépe a ne hůře. Není náhodou, že evropské ekonomické prognózy se zlepšily a mnohé mezinárodní organizace i členské státy vědí, že se tu píše úspěšný příběh Polsko a Irsko e, samozřejmě mají určité problémy, nicméně celkově situace pozitivní. Děkuji, pan Fernandez na jednu minutu. Krásný dobrý den, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko. Nejprve bych rád poděkoval za práci kolegy Lamasura v této zprávě, protože ta otvírá um, prostor novému způsobu investování, které tolik potřebujeme v této Evropě. A tato nová etapa, kdy Evropa zdůrazňuje nutnost hospodářského růstu a investic, by nás eh, by neměla způsobit, že zapomeneme na takovou politiku, jak na to poukázala Moní, moje kolegyně Bereš, aby se nám skutečně podařilo dospět k tomuto cíli hospodářského růzu, růstu a vytváření pracovních příležitostí. Tento návrh na zřízení Evropského fondu dlouhodobých investic eh, pro strategické investice v souhře s Junckerovým plánem by mohlo umožnit a demonstruješ vlastně, že dáváme hospodářský růst na první místo, aby konečně fungoval evropský trh na základě reálné ekonomiky, aby se podnítily kapitálové trhy tak, aby všechny elementy umožnili podnítit hospodářský růst v Evropě, vytvářet pracovní příležitosti a zapomenout na poslední legislativní období, kdy většina konzervativní a neoliberální politiky způsobovala překážky hospodářskému růstu. Děkuji vám. Děkuji, nyní pan Džambasky na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, tato zpráva budí řadu otázek. Dlouhodobé investice eh, jsou důležitý nástroj eh, pro vytváření inkluzivního a dlouhodobého růstu, eh, který by korespondoval s cíly Evropa 2020. Dlouhodobé investice je třeba směrovat do nekotovaných společností, do malých a středních podniků a musí být prováděny opravdu s dlouhodobým zřetelem. Dlouhodobé dlouhodobé fondy se mají účastnit financování reálné ekonomiky a právě tak mají provádět evropské politiky. Zároveň ale tyto fondy budou investovat do nelikvidních aktiv, které se obtížně kupují a prodávají. A podniky musí mít jistotu, že budou mít k dispozici tato aktiva po celou dobu životního cyklu dlouhodobých fondů. Měli Měli bychom se také věnovat krátkodobým a střednědobým financovacím příležitostím pro malé a střední podniky. A děkuji nyní pan Jakovčič na minutu 30. Já si myslím, že klíčovým slovem je tady synergie, která by nám umožnila zotavit se z krize. Pouze dosáhneme-li synergie všech mechanismů, podaří se nám vymanit se z krize. Některé členské státy eh, stále ještě nevidí konec krize, eh, přestože jiné již ano. Eh, musíme dosáhnout koherentnosti mezi Junkrovým plánem, politikou soudržnosti a dlouhodobými fondy, o kterých nyní hovoříme. To všechno jsou prvky, které mohou existovat v synergii my máme dostatek financí, které ale je potřeba správným způsobem směrovat. E, proto bych chtěl podpořit tuto zprávu. A jsem pevně přesvědčen, že tyto fondy budou přístupné i pro malé a střední podniky, protože i, i tyto podniky je potřeba zahrnout do dlouhodobého financování. Děkuji vám. E, děkuji. E, pan Věgaš na jednu minutu. V Evropské unii máme velice vážný problém, který plyne z toho, že ekonomičtí operátoři nevidí v Evropě žádnou možnost růstu. My můžeme hovořit o inteligentním růstu nebo používat jakoukoliv jinou eh, retoriku, eh, nicméně jsme slepí vůči skutečnosti, že jde o pouhé neoliberální politiky založené na eh, volném kapitálu a neintervence státu takové ale nefungují. Jestliže chceme stabilitu trhu, nemůžeme si myslet, že to vyřeší tržní finanční nástroje. Eh, jenom se podívejme na to, co udělala Evropská centrální banka, aby zachránila banky. Eh, historie nás učí, že cykly recese lze překonat pouze ambiciozními programy veřejných investic, eh, ve kterých stát hraje ústřední roli. Děkuji. Děkuji vám, pane Go. Věgasia, není má slovo pan Mono na minutu. Drazí kolegové, Stroskotání eh, kapitálových trhů v roce 2008 znamenala krizi, která stále ještě zatěžuje naši hospodářství. Zatímco Evropská strana ledová si myslí, že všechno funguje dobře. Eh, banky už nemohou eh, financovat tradiční ekonomiku, zejména malé a středně velké podniky. Toxické produkty lety eh, znamenaly narušení tradiční ekonomie se stabilním investičním horizontem a eh, spíše se přiřadily ke spekulativním postupům v globálním ohledu. Eh, je třeba aby dlouhodobé investice byly více kontrolovány. Například těch 60% investic do dlouhodobých investic není dostačující. Místo toho, aby 30% bylo skutečně určeno k financování reálné ekonomiky eh, je třeba, abychom tyto dlouhodobé investiční fondy opravdu efektivně využili, ale musí tady být kontrola a také umožnění Eh, přístupu soukromých investorů ke kotovaným i nekotovaným i malým a středně velkým podnikům. Je třeba, abychom pro, eh, udělali eh, opatření i pra, právě pro ně. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A nyní má slovo pan kolega Hejs na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Já chci na, přimítat pan komisaře v Evropském parlamentu, také chci pogratulovat panu Lamasurovi k jeho návrhu. Myslím, společně s Junkrovým investičním eh, plánem a novými fondy pro strategické investice eh, tato Evropa se vymaní z této krize, kdy 20 investic mm, opouštěl evropskou ekonomiku od pádu Lehman Brothers v roce 2008. Nyní klíčem je zajistit jistotu Eh, penzijním mm, pojištění, v pojišťovnách jsou peníze na dlouhodobé investice, ale oni hledají jistotu, že se jim peníze vrátí a za druhé hledají jistotu, co se týče projektů, do kterých by investovali. Evropa nyní potřebuje období jistoty. Komise sama řekla, že do roku 2020 budeme potřebovat zvýšit investice o 1 bilion, 2 biliony euro a to budeme e, potřebovat, aby trhy získaly jistotu, že mohou investovat dlouhodobě. A na závěr, jak se zlepší veřejné rozpočty, jak se situace bude vyvíjet budou eh, další kapitálové projekty. Budeme muset rychle postupovat rychle na kapitálové trhy, protože to je nejlepší cesta, jak najít stabilitu, kterou potřebujeme. Děkuji, eh, pane Hayes. Eh, připustíte otázku pana Rubika? Pane Hayes, otázka od pana Rubika? Ano, prosím, pane Rubika. Děkuji. Já se chci zeptat kolegy, Eh, bank je nyní mnoho projektů, mm, které nemohou být realizovány, protože firmy nemají dostatečný kapitál, eh, není dostatek rizikového kapitálu. Domníváte se, že projekty, které mm, mají výnos kapitálu, znamenaly by ehm, více pracovních míst, ale nejsou realizovatelné z důvodu dostatku eh, rizikového kapitálu. Je, bude možné provést díky Junkrovou plánu. Myslím, že by mohli využít Junkrova plánu. Pokud si něco můžeme mm, naučit od, z USA, tam se používá rizikový kapitál mnohem více strategicky než v Evropě. Proč? v Evropě úspěšné eh, podniky kupují eh, podni- eh, investoři do rizikového kapitálu z Ameriky a stajovají se globální biznesem a my o ně přicházíme. Takže financování rizikovým kapitálem je klíčová cesta, jak podpořit evropskou ekonomiku. Souhlasím s vámi. Kolegyně Gil má slovo na jednu minutu. Pane předsedo, LTIF budou uh, nástrojem, jak eh, směřovat investice do dlouhodobých projektů. Především vazba na infrastrukturu k roku 2020 je pozitivní. Mělo by se to zaměřovat na projekty, které vytváří, vytvoří pracovní místa. Uh, pro reálnou ekonomiku. Je škoda, že Rada nepodpořila žádost o to, aby 60 investic šlo na evropské projekty a není více ochrany drobných investorů, ochotných investovat do LTIF. LTIF jsou důležitým prvkem i v dokumentu komise. Musíme eh, rozvíjet hodné nástroje na mm, eh, rozvoj skutečných nástrojů. Mm, důležité je eh, trh sekuritizace, ale před standardizací transparentností mm, požadavky na kapitálovou přiměřenost eh, rizika budou to v úvahu. Chci pogratulovat panu Lamasurovi. Řečník byl přerušen, paní Gil. Děkuji, nyní má slovo paní López Bernecho. Krásný dobrý den, děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie stále pokračuje v upřednostňování liberalizace kapitálových trhů, zatímco stále ještě trpíme důsledky finanční krize. Dělá to na základě nového typu evropských investic, což je nástroj, který umožní, aby velké skupiny anonymních investorů zaujmou eh, pozici na velice pochybném eh, trhu a neumožňuje to dlouhodobé investice soukromých a malých investorů eh, tato džungle a spleť všech možných úrovní, které jsou do toho zapojeny, je velice nepřehledná. Eh, zatím, co by stát a průmyslové banky mohly s lepší kontrolou provádět tento typ a upřednostňovat tento typ investic. My si nepřejeme dálnice, vězení a nemocnice eh, v rukou investorů a rentierů, kteří jsou vzdáleni veřejnému zájmu. My chceme Evropu pro zaměstnance, nikoli Evropu pro finance. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní má na minutu a půl slovo pan Rubik. Děkuji vám, pane předsedo. Jako člen rozpočtového výboru eh, je, mi samozřejmě leží na srdci, abychom ukázali ochotu v oblasti vyjednávání a v oblasti závazku a nikoli v oblasti payment pladeb eh, ve frontloadingu eh, se snažíme čili těmto problémům, ale nejpozději v, střed, v polovině, tedy v hodnocení eh, našich opatření je třeba, abychom mohli nastavit také určité korektovy. Já se domnívám, že členské státy eh, by mohly umožnit například eh, zadávání licencí v přeshraničním měřítku a v tom případě by ve všech 28 členských států by mohlo být zahájeno ve stejný okamžik výběrové řízení a to by také umožnilo eh, lepší investice právě z těch evropských z toho Evropského fondu pro dlouhodobé investice, které by umožnily, že by členské státy podporovaly investice s evropskou přidanou hodnotou. A dále by bylo možné na základě těchto investic eh, regenerovat peněžní toky, které by šly do dalšího budování infrastruktur a umožnily by Evropě větší platební schopnost. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego. A nyní na minutu a půl má slovo pan kolega Liberacký. Děkuji bardzo, paní předsedající. Pani Lemasur, pańskie sprawozdanie ze... Děkuji vám, pane předsedo. Pane Lamasure, Eh, vaše eh, práce si zaslouží naši chválu a naši podporu. Eh, hovoříme o nejrůznějších překážkách, protože vnitřní trh není dokončený. Máme různé fiskální systémy v členských státech. A já bych chtěl říci, nesoustředujme se na rozdíly, soustředujme se na to, co můžeme dělat společně. Musíme změnit tyto systémy a zavést více eh, metody společenství. Musíme měnit situaci prostřednictvím investic a ne stěžovat si na to, že se neinvestuje. Eh, takový je můj návrh. Eh, moje frakce má v tomto ohledu jasno jsme pro reálnou ekonomiku a investice do reálné ekonomiky. Jak už řekl pan Rybich, eh, investice do infrastruktury, tedy i do dopravy, jsou zcela jasně zapotřebí akutně. Do roku 2020 je zapotřebí 400 až 500 miliard euro, máme rozpočet 36 miliard euro. Pokud by se tento rozdíl dal překlenout prostřednictvím projektových dluhopisů, šlo by o vynikající řešení. Děkuji kolegu Liberackému a nyní paní kolegyně Virkunen. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu Lamasurovi za vynikající text o EL eh, e TIF, což jsou fondy, které budou hrát důležitou roli pro investice do infrastruktury, do růstu a také do malých a středních podniků. Domnívám se ale, že tento investiční fond by měl eh, být doplňkem k bankovnímu financování, což je tradiční a hlavní způsob, jak si firmy obstarávají finance. V Evropském parlamentu je pro nás důležité, abychom vypracovali eh, pravidla pro bankovní regulaci. Eh, bankám eh, byly přiděleny další povinnosti, ale my musíme zajistit, aby bankovní sektor v Evropě fungoval správně a zdravě. Úroveň financování malých a středních podniků je e, velice mírná. 70% žádostí o, půjček, o půjčky e, je schváleno a celkem jde o 2,7%. Zdá se, že bankovní sektor funguje tedy správně. Ale přesto je Evropa čím dál e, lukrativnější destinací pro zahraniční investory. E, jsou to lidé, kteří se zajímají o inovaci a ti jsou ochotní investovat do Evropy, což je dobře. E, děkuji paní kolegyně a nyní na minutu a půl pan kolega Ujhej. Děkuji. Nyní e, já tedy nejsem jeden z euroskeptiků, kteří chtějí ničit Evropu. Já jsem zde v, ve frakci SND, my věříme v jednotnou Evropu, ale nestrkáme hlavu do písku a problémy vidíme, proto chceme měnit Evropu. Není silná Evropa bez dlouhodobých investic. My si uvědomujeme, že 5,5 milionu mladých lidí jsou nezaměstnaní. Dovedete si představit, že například lidé mé generace v mé zemi odcházejí do západní Evropky a hledají tam práce, protože v Maďarsku není práce. Ehm, může jednoc, jednocená Evropa být konkurenceschopná v globální ekonomice? Reindustrializace Evropy je nezbytná, jinak e, zůstaneme vzadu. Potřebujeme dlouhodobé investice? Ano, potřebujeme silnější ekonomiku, abychom se zbavili nezaměstnanosti, abychom eh, měl, aby naše společnost byla bezpečnější. Proto vás prosím, aby peníze z těchto fondů byly primárně používány v Evropě a ne ke spekulativním účelům. A nezapomínejme na střední a východní Evropu. Nerozdělujme dále Evropu na bohatou a chudou. Počkejme, až ten strom rozkvete. Děkuji. Dovolíte otázku, pane Ujhady? Pan Jakovčič, prosím. Mm. Kolego, vy jste mluvil o nezaměstnanosti mládeže a potřebě reindustrializovat Evropu. Souhlasíte s tím, že turistika je jedna z oblastí, která vyžaduje dlouhodobé investice? My už jsme o tomto tématu mluvili a já chci, aby to kolegové slyšeli, protože my nemluvíme dostatečně o turismu a problému nezaměstnanosti mládeže, především v jižních zemích. Děkuji. To byla otázka chorvatského kolegy, za kterou velice děkuji. My všichni víme, že turismus potřebuje dlouhodobé investice, avšak mm, může pomoci dlouhodobě i malým podnikům. V sektoru služeb může poskytovat pracovní místa pro miliony. Globální, v globální konkurenci v cestovním ruchu Evropa zaostává, protože se neinvestuje to je e, kritika k Junkrova plánu, protože v tomto textu cestovní ruch není začleněn. Děkuji. Nyní paní Dančila má slovo. Děkuji, pane předsedo. Abychom zůstali konkurenceschopní ve stále se e, více globalizujícím světě, EU potřebuje mm, opatření, aby dlouhodobé financování reálné ekonomiky na jedné straně a využívání tržních cashflow na druhé straně byly v souladu. V Evropě máme mm, likviditu, která se ale dlouhodobě nevyužívá k dlouhodobým investicím mm, z důvodu nedostatku důvěry investorů. My musíme znovu propojit soukromé investice s atraktivními projekty a Evropská unie potřebuje podporovat investory, aby Eh, zahajovaly dlouhodobé investiční projekty do infrastruktury, mm, dopravu, energetiku, vzdělání, a aby se eh, z nich staly aktiva. Ochrana životního prostředí. Mm, Evropa bude více prosperovat, bude mít více pracovních míst. Já vítám návrh komise, rámce Eh, přeshraničního eh, pravidel pro dlouhodobé investování, protože Evropa bez vnitřních hranic. Eh, to by mělo být, to by měl být trh pro tyto projekty, které by byly ve prospěch evropských občanů, nejen přeshraničních oblastech. Děkuji. Nyní paní Kajli 4,5 minuty. Já bych také chtěla přivítat tuto velice důležitou iniciativu, kterou je Evropský fond dlouhodobých investic. A chtěla bych říci, že věřím, že tento nástroj alternativních investic je vhodný k financování Evropy prostřednictvím růstových aktiv, na rozdíl od Junckerova plánu, který je eh, v povahy spíše eh, proticyklické. Eh, očekáváme tedy, že se nám podaří dosáhnout multiplikačního faktoru v, Evrop- v evropské reálné ekonomice a zároveň také bude vyváženější pohled, který bude eh, brát ohled i na stranu nabídky. Pokud jde o typy aktiv, které chce financovat, ze, z těch nejdůležitějších je eh, soukromí, jsou soukromé kapitálové nástroje a malé a střední podniky. Tady je zapotřebí eh, usnadnit financování těchto možností a Eh, pozorně eh, zkoumat eh, alokaci portfolia a nesoustředovat se pouze na malé a střední podniky, ale také na geografické faktory a právní struktury Evropského jihu. Děkuji vám. Děkuji kolegyni Kylie a nyní na minutu pan Baji. Děkuji mnohokrát, děkuji za zprávu. Tento návrh dlouhodobé investiční politiky nám umožní investování do reálné ekonomiky a do hospodářského růstu a zcela jistě je to dobrá věc. Rád bych připomněl ale význam, který připisujeme také veřejným investicím, aby se bojovalo proti deflaci a abychom umožnili strat strategické investice a zamezili riziku podnikání soukromého sektoru. Rád bych zdůraznil význam zamezení spekulativních investic na kapitálových trzích, které jsou nedostatečně kontrolovány. Je třeba umožnit budování infrastruktura. Samozřejmě je také důležité, aby tento fond dlouhodobých investic mm, znamenal produktivní projekty a nikoli v budování nějakých rezidencí, ku příkladu. Je třeba, aby eh, toto opatření podporovalo podpořil hospodářský růst a aby jednotlivé státy také bojovaly proti úniku peněz do daňových rájů. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego Baje. A nyní eh, nevidím tady kolegu Galtiera, takže zahájíme každý já, ale předtím bych vám rád řekl, že právní výbor na svém včerejším večerním zasedání přijal zprávu o eh, zrušení imunity kolegy Stanišleva. Tato zpráva